ukončena. Eh, zítra ve 12 hodin se koná hlasování. Další bod na pořadu jednání je prohlášení eh, místo předsedy komise a vysokého zástupce pro eh, společnou zahraniční politiku ke Gruzii. Jménem místo předsedy a vysokého zástupce teď bude mluvit pan Mavrojanis. Pane předsedo, děkuji vám za to, že jste mě pozval. Bych pohovořil na zahájení této diskuse jménem vysoké zástupkyně eh, paní Ashton Eh, situaci v Gruzii. 17. Eh, eh, listopadu tento parlament vyslal signál a podpořil teritoriální soudružnost Gruzie a také podpořil proces politické integrace s Evropskou unii. Rovněž uznal význam ženevského procesu v, pod, chtěl, měl by pod, podpořen eh, také eh, vysoká zástupkyně a také eh, Evropská monitorovací mise. To byly důležité signály a závazky celému regionu a Gruzii. Poslanci tohoto parlamentu také podporovali proces prohloupení lidských práv a demokratický proces v Gruzii. V parlamentním shromáždění Euronestu, které se konalo v Dubnu, bylo přijato usnesení, které podtrhlo nevyhnutelnou roli nezávislé občanské společnosti při posilování demokracie a zdůrazňování svobody schromažďování, eh, svobody projevu a včetně svobody tisku. A navíc jsem si vědem, eh, že řada eh, poslanců předložila eh, parlamentní otázky, které se týkaly způsobu zacházení s politickou opozicí. Mluvilo se o respektování lidských práv, mm, pracovních otázek a jiných. Tyto otázky jsou všechny velice závažné, protože Evropská unie sleduje Gruzii, které připravuje na podzim volby a tak chceme podpořit mm, reformní proces v Gruzii a toto by mělo být založeno na eh, koncenzu. Dnes je pan prezident Van Rompuy v Gruzii. Jeho návštěva je příležitostí eh, ukázat eh, závazek na nejvyšší úrovni v Evropské unii, tak aby se prohloubily naše vztahy s Gruzií a abychom napomohli mírovému vývoji v jeho kavkazském regionu jako takovém. Ehm, ehm, toto, nebudu předjímat to, co řekne pan prezident eh, pan Rompoy eh, eh, v Gruzii, ale je tady řada kritických otázek, kterými se teď musíme zabývat. Ehm, děláme dost dobrý pokrok s naší asociační ehm, dohodou a mm, také rozsáhlou vyjednáváním kolem obchodních dohod. E, také brzy začneme s konkrétní prací e, na liberalizaci vízové politiky. E, chceme připravit větší mobilitu a větší, intenzivnější kontakty mezilidské. Toto všechno jsou pozitivní zprávy. A je zásadní, že Gruzie mm, dělá vše, co je v jejich silách, aby mohla žít žít právě v duchu této asociační dohody. Chceme poskytnout Gruzii jakoukoliv podporu, aby mohla dosáhnout těchto cílů a nesmíme zapomínat na to, že má obrovský potenciál, z kterého může profitovat. Jsou to i také hodnoty, které jsou zakotveny v evropské politice sousedství. Pan předseda Barozo, komisař Füle a také vysoká zástupkyně paní Ashton zdůraznili prezidentu Sakašvilimu na nedávném setkání, které se konalo v Bruselu, že musíme zajistit férovou politickou soutěž a legitimnost, legitimní průběh voleb. Parlamentní volby, které se budou konat mm, v říjnu, musí dostat mezinárodním demokratickým standardům. Veřejná mm, důvěra v volební proces bude klíčovým prvkem. Pluralistické volby vyžadují mm, silnou vážnou opozici, která se bude účastnit volebního procesu. A to tak, eh, že se bude eh, respektovat ústava eh, a zákon. Ehm, ehm, myslíme si, že vláda se snaží zabránit účasti opozice, opozičních vůči A ehm, jsou proti němu používány různé prostředky. Strana přišla o více finanční prostředky, rozhoduje se tady jednostranně. Musíme trvat na tom, aby zákony byly korektním a transparentním způsobem aplikovány. Nesmí být pochyb o tom, že se tady, že tento polební proces bude řádně proveden. A na druhé straně vnímáme to, že pan Ivan Švili eh, využívá také své finanční prostředky pro možné volební eh, vítězství, toto je nelegitimní. Eh, je, je, musíme potrvat na tom, aby byly rovné manevrovací, rovný manevrovací prostor v rámci tohoto volebního eh, boje je důležité, aby tady existoval rovný přístup médií a dvě pro provládní kanály by měly mít eh, eh, zajištěn přístup, eh, stejně jako kritické kanály. Nedávné rozhodnutí parlamentu nás povzbudilo tento v předvolebním období musí být dodržena pravidla a prohlášení prezidenta eh, eh, budeme eh, dále sledovat, tak aby byla dodržena tato pravidla. Konečně, pane předsedo, měl, jsem pod, měl bych podrhnout, že Evropská unie i nadále chce se zavázat k tomu, aby se vyřešilo situace v Gruzii, chce plně podporovat teritoriální soudržnost Gruzie, a to tím, že přispějeme k zajištění bezpečnosti a stabilitě, tím, že budeme, budeme instalovat monitor vyšetrovací eh, misi a také chceme působit jako v Ženevě v rámci mezinárodních diskusí. Konflikt v Abcházii a Jižní Osetii, Osetii je stále prioritním úkolem naší agendy a i nadále eh, eh, budeme vynakládat úsilí, abychom napomohli najít řešení. Tento závazek eh, se odrazil také v závěrech Rady z 27. února 2012. Velmi se těším na to, že uslyším názory vážných poslanců k této velmi důležité otázce. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji zástupci rady a nyní budou hovořit mluvčí za jednotlivé frakce. Jako první za EPP má slovo na tři minuty pan Lišek. Šanovný pane ministře, šanovní... Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové. Já jsem měl možnost pracovat rok a půl na parlamentní zprávě, která se zabývala dohodou o přidružení mezi Gruzí a Evropskou unii. Navštívil jsem tu zemi několikrát a Eh, byl jsem účasten celé řady jednání s opozicí, s vládou, s ombudsmanem, se sdělovacími prostředky, s nevládními organizacemi, s silami, které těsně spolupracují s vládou i s těmi, které dávají přednost eh, opozici, a to jak parlamentní či neparlamentní. Takže dovolte, abych se vyjádřil k této situaci. Ale ještě předtím, než se vyjádřím, bych vám rád připomenul naše usnesení. Dva Eh, odstavce eh, usnesení, které přijalo 90 našeho parlamentu. Bylo řečeno v tomto textu, že bychom si měli blahopřát eh, s, k demokratickému procesu v Gruzii, k ustavení ombudsmana, k reformě justičního systému a k hospodářským reformám. Měli bychom poblahopřát Gruzii k nízké úrovni trest trestní činnosti a v dalším bodu chceme, aby gruzická vláda vedla konstruktivní dialog s opozicí a podporovala demokratizaci, především eh, prosazování eh, práva na svobodu projevu. Pane Lišeku, prosím, pan předseda říká, hovoře poněkud pomaleji. Ano, pokusím se hovořit trochu pomaleji, říká řečník. Takže dnes se domnívám, že my všichni bychom zase byli pro obdobné znění, obdobné usnesení. Gruzie je chválena nejenom námi, politiky, ale také nevládními organizacemi. Dostává se jí pochvaly od Transparency International, eh, bojuje proti korupci, demokratizuje se. Poslední eh, volby byly velice pozitivně hodnoceny všemi pozorovateli. I opozice došla k závěru, že nedošlo k žádným, na, žádnému napětí a že mezinárodní normy byly zachovány a dodrženy. Takže zpátky k naší diskuzi. Co se stalo, že dnes musíme znovu o Gruzii hovořit? Inu, já si myslím, že tady došlo k jedné zásadní věci a pan ministr se o tom právě zmínil. Je tady nová entita, je tady nový vůdce opozice někdo, kdo má miliardy dolarů eh, k dispozici, mnohem větší eh, objem finančních prostředků, než představuje eh, rozpočet celé země, celé Gruzie. A ty peníze nejsou využívány správným způsobem. Já mohu hovořit o své vlastní zkušenosti z minulých měsíců, ale myslím, že toto zkušenost mají i další. Už několik měsíců jsme svědky toho, že se k nám dostává z Gruzie E, informace v tom smyslu, že prezident Sakasvili je prostě zrůdou, e, úplným monstrem. E, dostávají se k nám informace o tom, jak jeho strana zcela svévolně porušuje právo a tak dále a tak podobně. A já jsem se rozhodl, že to celé proskoumám a zdá se, že tady existuje určitý tým složený z německých britských eh, společností, které pracují pro toho muže. A já tady chci zdůraznit jednu věc. Existence oligarchů v politice nekončí nikdy dobře. A to je mé sdělení opozici v Gruzii. Děkuji. Děkuji panu Liškovi a nyní za frakce SAD pan Rouček na minutu a půl. Eucharisto, as Mr. Minister již zmínil pan ministr mavroyiannis eh, pan prezident Van Rompuy je v Gruzii. Minulý týden byl eh, pan komisař fle v Gruzii, tak to nám ukazuje, jak eh, jaký velký význam přisuzujeme této zemi a celému regionu. Je to naším přáním a zároveň přáním sociálních demokratů, aby Gruzie byla úspěšnou zemí, eh, aby byla úspěšná v politických reformách, ekonomických reformách, aby Gruzie docíla úspěchu v eh, zachování své eh, teritoriální soudržnosti, aby Gruzie byla úspěšná při vyjednáváních, která se týká asociační dohody EU-Gruzie abychom také docílili rychlého pokroku v dialogu o liberalizaci vízové politiky, samozřejmě eh, s ohledem ukončení vízové povinnosti pro eh, Gruzii. Víz, takže toto je velmi pozitivní a eh, uznáváme reformy, které byly provedeny v minulých eh, měsících a letech v Ruzii. Ale, jak již bylo řečeno, eh, budou tady volby v říjnu, budou parlamentní volby, potom 2013 prezidentské volby. A mm, vidíme, vnímáme, že politické napětí v, Gruziu, v Gruzii roste. Takže bych rád řekl toto co potřebují naši gruzinští přátelé, jak ve vládě, tak v opozici. Měla by se sklidnit situace. Gruzie potřebuje eh, férové svobodné volby. Gruzie musí vytvořit eh, eh, férové předvolební podmínky, tak aby všechny politické skupiny a strany, včetně opozice, opoziční koalice, aby měli všichni volný přístup k médiím. Tyto volby budou velmi klíčové, jak pro Gruzii, a tak, aby byla zachována férový, férová atmosféra eh, voleb. A bude to také klíčové pro eh, eh, další pokrok vyjednávání o asociační dohodě a liberalizaci víz. Takže jménem sociální demokratické skupiny přeji našim gruzínským přátelům hodně úspěchů v tomto úsilí. Děkuji. Děkuji panu Ročkovi. A teď za Alde paní Nikolaj má dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jménem frakce ALDE chci prohlásit, že my podporujeme a vždy jsme podporovali demokratickou Gruzii, prosperující Gruzii, Gruzii, která E, by mohla dosáhnout realizace evropských norem. Já si nemyslím, že dnešní rozprava je rozpravou mezi levicí a pravicí, mezi těmi, kteří jsou u moci a opozicí. Když jste u moci, e, tak se prostě nesmíte nechat rozházet e, situací v opozici a já si myslím, že pan prezident Sakašvili je prostě poprvé konfrontován se silnou a jednotnou opozicí a neměl by si toho dělal takovou hlavu. Já jsem slyšela celou řadu obvinění ze dvou, obou stran. Nevím, do jaké míry jsou ta obvinění založená na pravdivých skutečnostech, ale chci jménem naší frakce upřesnit, že demokracie není nějakou válkou mezi satelitními eh, anténami, není to eh, nějaká válka sdělovacích prostředků. Nejde o to, aby eh, tady bylo prostě válčeno prostřednictvím televizních kanálů. My dobře dobře víme, že to není jenom na západě Evropy, ale dokonce i zde, e, co se vede snaha o získání monopolu a absolutní pravdy. To je velice nebezpečné. Podle mého názoru argument, e, podle kterého je opozice řízena v tuto chvíli nějakým příliš bohatým člověkem, není dostatečně důstojná. E, bohatství či chudoba nejsou nějaké velké ctnosti, vážené kolegyně a kolegové, a nemohou sami zakládat nějakou nejistotu ohledně hodnoty lidí, kterým jsou přisuzovány. Já si myslím, že je třeba tady vést rozpravu o vizích, o programu, o myšlenkách a ne nějakou eh, kolaterální diskuzi, která vyplývá z jakýchsi eh, hlášek či šumů z různých stranech. Pan komisař Fule to řekl jednoznačně. Ta situace kolem Gruzie by mohla být do budoucna velice nebezpečná. Stávající vláda e, musí zajistit to, aby se volby e, konaly opravdu podle demokratických norem, evropských demokratických norem, protože to je jediný způsob, jak se může zajistit svobodná budoucnost země. Děkuji. Děkuji vám, paní Nikolaj, a další za zelené je paní Ulrike Lunaček. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedající dámy a kolegové. Domnívám se, že debata, kterou zde vedeme, přesně ukazuje, proč ji potřebujeme. Protože jsme v posledních dnech také eh, měli eh, návštěvníky z různých vrstev eh, gruzínské společnosti a slycháme různé věci a myslím, že není na nás stranit pouze jedné straně. Je nutno, abychom definovali, co je zapotřebí pro moderní demokratickou zemi. A já mám za to, že je eh, nyní na místě varovat Gruzince, vládu, opozici, občané, že eh, netransparentní podmínky eh, voleb je velmi škodlivé pro image Gruzie nejenom eh, na půdě tohoto parlamentu, ale v celé Evropě a pro Gruzii samotnou. A dovolte, abych přečetla eh, jedno, jeden výrok demokratického institutu, který, eh, institutu, který říká, že je zneklidněn rostoucím napětím a sváří demokratické opozice. Takže je nutno říci, že válka slov není užitečná. Je zapotřebí větší transparentnosti při financování financování kampaní politických stran, ať už na vládní nebo opoziční straně. To se také týká roli oligarchů v politice. Množství peněz nemá rozhodovat o zvolení či nezvolení. Jde o zlepšování a politickou vůli zlepšovat ekonomická, eh, ekonomické podmínky, lidská práva, občanská práva a tak dále a eh, byla tady eh, podmínka ve volebním klání, že všechny eh, kabelové televize musí eh, vysílat všechny volební debaty. Je také ale nutno snížit zločinnost, ale před časem jsme měli případ politických aktivistů, kteří kvůli výtržnictví byli odsouzeni na několik desítek dnů vězení. To je v předvolební době něco nepřijatelného a hm, tudíž chci vyzvat všechny, aby se sklidnili, aby volby probíhaly transparentně, férově a e, svobodně v demokratické zemi. Děkuji. Děkuji, paní Lonáček. Pan Hlisek chce modrou kartu. Ano, to jsem já, promiňte. Okay. Ah, okay. Ano, takže omlouvám se. Eh, já s paní posel Nikolají byl byłem v Gruzii, vím, že... Já jsem navštívil s paní Nikolaje rovněž tuto zemi. Já se omlouvám, říká pan předseda. Tak. Jménem frakce EKR, pan Poreba, prosím. Dámy a pánové, já se ptám, proč vlastně dneska v Evropském parlamentu mm, máme tuto rozprávu. My jsme přece nedávno měli kvalitní zprávu pana Liska, kde jsme ocenili demokratické standardy, jejich implementaci v Gruzii, čili já se ptám, co se stalo od té doby. Podle mého názoru skutečně nic. Ehm, naopak, místní orgány vedou reformy, dodržují demokratické standardy, dokonce mají nový mediální zákon, došlo k reformě volebního zákona. Já opravdu i pokud, pokud vím, i otevřenost eh, vůči podnikatelské sféře, boj proti korupci, tato země si vede dobře, čili já se ptám, proč hovoříme eh, tímto způsobem o Gruzii. Měli bychom jim spíše pomoci, pomoci místním orgánům, aby se tato země stala ještě mm, bližší zemí Evropské unie. To je právě tento typ země, kterou potřebujeme. Měli bychom se podívat eh, i samozřejmě na to, jak probíhají akce opozice. Mm, mm, samozřejmě, že je důležité se podívat i na to, aby tato země nespadla pod vliv Ruska. Máme další řečníky, prosím, pan Brok má slovo dvě minuty, prosím. Myslím si, že je nutné, abychom pomohli všem těmto zemím, co se týče východní politiky sousedství, aby také sliby byly dodržovány a abychom jim pomohli také při eh, vytváření právního státu. Myslím si, že naše politika sousedství eh, má poskytnout tu pomoc, eh, kterou můžeme poskat, Eh, poskytnout. A proto vítám, že eh, gruzínská vláda eh, vyzvala a pozvala pokud možno co nejvíce pozorovatelů pro volby, aby také bylo vše dodržováno. Myslím si, že je to relativně dobrý vývoj, protože když někdo jako chuligán sedí ve vězení 45 dnů, jinde se sedí několik let a to je ten rozdíl. Ale musíme E, uznat, že volební právo musí být dodrženo a máme svobodná média. Ovšem je tam nejrůznější množství e, televizních vysílačů. E, když 29. června bylo rozhodnuto o správném právu, tak už je to jiná situace než i v některých členských státech Evropské unie. Ale když se podíváme, že co se e, týče jedné strany a rozděluje v rámci financování strany televizory, a je zde netransparentní, co se týče soukromých finančních prostředků, tak někdo si vydělal obrovské peníze v Rusku. Tak jsem trochu nedůvěřivý a nevím, jestli se nemusí e, kontrolovat z obou stran, jestli se věci dodržují. Na druhé straně se kupují hlasy a očividně opozice má 20krát více peněz než eh, a hlasů také tím pádem než vládní strana, tak nevím, jestli eh, bychom neměli do toho zapojit i opozici, kdybychom měli férově posuzovat, jak to vypadá. Eh, nevím, když je tam 18 poradců většinou amerického původu, tak nevím, jestli ti mají rozhodovat o tom, jakým způsobem se pěstuje evropská politika sousedství. Ano, nyní má slovo pan Kristian Vigenin, minutu a půl, prosím. Děkuji za slovo, milí kolegové, vážený pane předsedo. Já myslím, že to nepoukazuje tato rozpráva na to, že nedůvěřujeme této zemi. Je to důležitá rozprava. Nepopíráme to, že Gruzie dosáhla pokroku v mnoha oblastech. To si myslím, že představovalo opravdu příkladný rozvoj. Poslanci v Gruzii hrají konstruktivní roli i v rámci Euronestu, parlamentního zhromáždění, kterému já předsedám. Všem já jsem mnohokrát řekl to, že skutečný test pro východní partnery naše Evropské unie jsou volby. Ty poukážou na to, zda je to udržitelná demokracie, zda tento systém, politický systém je dostatečně zralý. Proto prosím, abychom nepřeháněli, ale zároveň nějak eh, nepodceňovali rozvoj v Gruzii, protože politická válka zde podle mě byla zahájena, obě dvě mm, strany využívají zbraně, které mají k dispozici na jedné straně, to je vládní strana, jsou to administrativní právní zdroje, které využívají a nástroje na druhé straně, je to finanční záležitost a finanční zdroje, které, ke kterým se uchylují. Pokud se podíváme na argumenty obou těchto stran ohledně Gruzie a situace v této zemi, jako kdybychom slyšeli, příběh o dvou různých zemí, zemích a to je problém. Tato situace prostě musí být zastavena, politický proces se musí navrátit do normálních kolejí. Já prosím, aby komise i rada využila své pravomoci v této oblasti, jsou zde různé možnosti, vy jistě znáte tyto možnosti, prosím, abyste je využili, protože pokud chcete, aby v Gruzii proběhly férové otevřené volby, je potřeba jednat nyní a ne až lidem voleb. Děkuji. Hm, děkuji, eh, pane Vigenine. Nyní dostává slovo Adam Bielan. Jedna minuta, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. V obliču... Děkuji vám, pane předsedo. Při pohledu na politiku eh, Kremlu vůči eh, Gruzii, eh, tak si myslím, že náš závazek udržet Gruzii na cestě mírové koexistence a demokracie je důležité. Oceňujeme, co dělají orgány, zejména pokud jde o ústavu a nový volební zákon. Je velmi důležité zajistit, aby Rusko příliš nezasahovalo do vnitřních věcí. Je důležité zajistit, aby nezasahovali do vnitřních záležitostí například financování opozičních skupin. Víme, že eh, eh, Gruzie eh, směruje do Evropy a NATO. Několikrát jsme přijali usnesení vyzývající Brusel, který vyzývá Brusel, aby se pracovalo na zóně volného obchodu hluboké a rozsáhlé. Měli bychom toto úsilí zachovat. Také musíme prosazovat novou vízovou politiku vůči této zemi, eh, ale zneklidňující je ruská okupace některých území Gruzie. Navíc eh, Rusko se rozhodlo eh, v říjnu a v září uskutečnit vojenské manévry právě v době volebního klání. Musíme jednat diplomaticky, ale musíme zajistit, aby se Rusové stáhli z okupovaného území. Děkuji. Nyní má slovo pan Landsbergis. Vážený pane předsedo, já mám určité obavy, pokud jde o Gruzii. Jsou zde tři faktory před parlamentními volbami, které by mohly destabilizovat Gruzii, dokonce možná vyvolat i e, krvavé, krvavou intervenci ze zahraničí. První záležitost je intervence ze strany ruských financí, tak aby došlo ke korupci politiků a snaží se jaksi Gruzii mm, spíše přiblížit proruským vlivům. Museli eh, gruzinského parlamentu bojovat proti takovému typu kampaně by samozřejmě je samozřejmě ohroženo i propagandou ze strany ruských oligarchů, Ovšem dochází zde k rovněž k určitým fašistickým téměř útokům proti mm, neetnickým gruzínům, neortodoxním příslušníkům neortodoxních církví, jiných menšin a tak dále. Měli ano, bohužel, když se dostanou eh, ruské finance do Gruzie, to je v podstatě ten cíl, o který Rusům jde. A dalším faktorem je vojenské cvičení, které bude probíhat za hranicemi Gruzie a bylo odloženo přesně na období voleb v Gruzii. Možná jež předpokládá, že dojde k určitým střetům. A třetím největší, třetí největší hrozbou je finanční ehm, jsou jsou finanční záležitosti v Rusku a sociální napětí. Ehm, bohužel dochází k k tomu, že se zde propagují různé eh, názory ohledně možné války na Kavkaze. To, co potřebujeme uplatnit vůči této zemi, je odvaha. Děkuji mnohokrát, pane Landsberg. Jestli nyní má slovo pan Hovit. Minutu, prosím. Pane předsedo, svobodné volby eh, znamenají eh, také boj proti zastrašování eh, ve volbách a proti tomu je důležité bojovat. Také boj proti omezenému přístupu k médiím a snaha kabelových televizí ve státních rukou zamezit přístup k opozičním vysílacím stanicím. Nicméně Gruzie eh, vítá 400 pozorovatelů eh, voleb OSCE, OBSE občanská společnost se na eh, volbách podívá, to bych, podílá a to bychom měli podporovat. Všichni, kteří se účastní voleb, si musí uvědomit, že se díváme musíme dát najevo naše přátelství vůči eh, zemi chtěl bych využít eh, přitom eh, této debaty a příležitosti a vyzvat předsednictví Evropské unii k tomu, aby vyjádřila zneklidnění nad tím, že nám určité přístupy nebyly povoleny existuje 2500 dětí na eh, gruzínských ulicích, které vykonávají eh, vydělečnou eh, činnost bylo by zapotřebí uspořádat demonstraci na podporu strany pana Sákašviliho. Není možné, abychom ve třetím eh, státě uplatňovali jiné standardy než eh, v jiných zemích světa. Děkuji. Nyní nevidím v sálu pana Kirilova, to znamená, že přistoupíme k postupu Catch the Eye a slovo má pan Donjon. Pane předsedo, já jsem opravdu překvapen, že hovoříme o Gruzii na našem dnešním programu. Ano, samozřejmě hovoříme o těch důležitých návštěvách, dále jsou to volby v říjnu, všem není to jediná země, kde máme, došlo k těmto návštěvám nebo eh, očekáme volby. Proč hovoříme o Gruzii? Protože jeden oligár se rozhodl, že bude rovněž v těchto volbách že tam vstoupí, má, ten, má toto právo a zároveň jsou zde lobby, dolary a tak dále mezi Brusel Bruselem, ehm, Washingtonem a tak dále. No, vidíme, že se to povedlo, protože dneska hovoříme ne o ruské okupaci nebo o neplnění um, příměří ze strany Ruska nebo o ruských manévrech, které nás čekají v říjnu v průběhu voleb, ale že hovoříme o volebním procesu. V asi pamatujete různé rezoluce, usnesení, kde jsme chtěli, aby jejich společnost občanská byla svobodná, aby tam byla jasná opozice, silná opozice přece mm, samozřejmě miliony oligarchů neudělají z této opozice svobodnou a silnou opozici a samozřejmě tato společnost nebude teda tímto způsobem svobodná. Nemůžeme dát Bianko šek ani Sukašvili mu, to je jasné, ovšem myslím si, že by bylo mnohem nebezpečnější, kdybychom takový Bianko šek vystavili oligarchům. Paní Jolan, prosím. Um, Děkuji, pane předsedo. Volby jsou napínavým eh, časem v každé zemi a proto také sdílím názor některých eh, eh, kolegů, kteří nerozumí, proč vůbec vedeme dnes tuto debatu ale eh, férové a svobodné volby se eh, neznamená pouze eh, respektování ustanovení a volebních výsledků, ale znamená to také čestnou soutěž a vyhýbání se nenávistných hesel. Doufáme, že všechny síly, politické síly v Gruzii se vyhnou tomu, že by přinesli volební klání do ulic. Navíc ruská armáda bude konat vojenské vojenské cvičení eh, v zemi a navíc části eh, území Gruzie jsou ještě pod eh, ruskou okupací. Gruzie je mladý stát a chce se integrovat do evropských a mm, transatlantických institucí. Musíme povzbudit vládu, aby pokračovala v reformách a musíme ujistit Gruzii o jejich perspektivách. Domníváme se, že konsolidace demokracie Eh, znamená také pevné eh, a spolehlivé partnerství s Evropskou unii. Děkuji. A nyní má slovo pan Tenok. Prezident Sakašvili je politikem, který je opravdu úspěšný, dva, term, dva mm, volbní období má za sebou i mm, přes problémy s Ruskem, snaží se o různé asociační dohody, přidružení k EU, do NATO, má opravdu kvalitní výsledky v boji proti korupci, podporuje mm, svobodnou ekonomiku. Ovšem, jak, jak mm, víme, měl by podle našeho názoru by měl pokračovat ve všech reformách se stávající zprávou, stávající vládou a tak dále. Já opravdu ale doufám, že byt se na Ivanišvili bude mít stejné podmínky eh, v rámci, eh, teda ze strany Georgian Dream a zároveň stávající prezident. My máme kontakty s, kres, eh, s křesťanskou demokratickou opozicí, demokracie. Samozřejmě to je veliké problém. Musíme podporovat demokracii v této malé kavkazské zemi v rámci i východního partnerství. Rovněž doufám, že tam bude dlouhodobá přítomnost našich pozorů pozorovatelů na místě, které by měly v této krásné zemi zajistit svobodné volby. Děkuji, pane Tenoku. Nyní má slovo pan Kellan. Eh, Děkuji Žínové volby budou zajisté zkouškou pro eh, gruzínský demokratický pokrok a do jisté míry budou také zkouškou pro eh, politiku Evropské unie vůči Gruzii. Ale nyní, když se Gruzie skutečně přiblížila. Bylo by naivní očekávat, že nedojde k vnějšímu vlivu či zasahování, které se bude snažit eh, zvrátit eh, cestu eh, Gruzie. Nové populistické nacionalistické síly jsou důvodem znepokojení. Jejich vůdce, pan Ivanišvili, je největším akcionářem jak v Lukoilu, tak Gazpromu. Myslím, že eh, není potřeba eh, více referencí, abychom věděli, na čí straně stojí co může Evropská unie udělat? Může trvat na eh, dohodě s Moskvou a trvat na tom, aby eh, pozorovatelé EU eh, mohli monitorovat okupovaná území. Myslím, že to by byl krok, který by ukázal a prokázal věrohodnost EU v tomto regionu. Děkuji. Děkuji, pane Kaleme. Pan Obermaj jako poslední řečník. Děkuji, pane předsedo. Ano, Gruzie je strategicky důležitým partnerem pro Unii na Kavkaze a také z kulturního hlediska je to pro nás důležité. Ovšem, prezident Sakašvili je velmi sporný a 80 eh, tisíc demonstrantů demonstrovalo proti němu. Co se týče volných eh, voleb, svobodných voleb, eh, tak ty se nedodržely a také lidská práva se omezují. Právě během posledního, předposledního předsednictví pan Sakašvili se usiloval o post premiéra a došlo k takové rešádě. Bylo to jedno, jakým způsobem se na to dívali z Moskvy, z Ruska. Různé demokracie ty se podívaly také na různé eh, fondy evropské soused, politiky sousedství a snažili se o to nějakým způsobem určovat pravidla hry. Eh, oligarchové vlastně nic eh, nestratili, ale to bychom měli také patřičným způsobem zohledňovat. Děkuji. Děkuji. A také jménem místo předsedy komise a který zodpovídá za vnější politiku a politiku bezpečnosti, pan Mavrojanis. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych velice srdečně poděkovat všem poslancům, kteří hovořili na toto důležité téma. The European Union is not Evropská unie samozřejmě neakceptuje instrumentalizaci demokratických sil nebo sledování nějaké jiné agendy, tak aby došlo k nějakému sfalšování svobodné vůle kdekoliv. My samozřejmě věříme ve svobodné volby a rovněž ve fé, eh, férovou soutěž a účast na těchto volbách. To je samozřejmě důležité, aby jsme dosáhli legitimity těchto výsledků. Evropská unie zdůrazňuje to, že politicky motivované instituce nebo řekněme mm, orgány, které jsou zodpovědné ve vymáhání práva, to samozřejmě není kompatibilní s demokratickými principy. V tomto ohledu Evropská unie monitoruje a bude monitorovat situaci v Gruzii před i v průběhu voleb. Paní Eštonová se minulý týden sešla s prezidentem Sakašvilim a její spolupracovníci se rovněž sešli se zástupci eh, koalice. Všichni chtějí, aby se EU zapojilo ještě více do této situace a aby jsme zvýšili transparentnost. Evropská služba pro vnější činnost již nyní dělá hodně i v rámci OBSE, pokud jde o monitorování situace v médiích. Mnoho z vás se o tom zmínilo v průběhu rozpravy. Ovšem, SVČ se rovněž dívá na to, na možnosti další podpory, tak aby zajistila maximální transparentnost tohoto procesu. To znamená, že budeme monitorovat volby, dál to bude takzvaný exit polling, to znamená ty okamžité výsledky hned po volbách, podpora občanské společnosti. Máme k dispozici speciální pracovní skupinu, která se bude věnovat této problematice. S my to opravdu sledujeme a snažíme se pomáhat této zemi. Naše stanovisko vůči Gruzii je jasné. My vítáme úzké vztahy s touto eh, zemí, vítáme i dobrý pokrok v oblasti východního partnerství a i jednáních o asociační dohodě. Rovněž nás těší to, že jsme pokročili v oblasti liberalizace víz. Dále jsou zde strategické zájmy EU si je vědomá důležitosti této země jakožto transitní země v oblasti energetických potřeb a zároveň se těšíme, že spolupracují s námi v této oblasti energetických koridorů. Zároveň víme, že Eh, vynakládají veliké úsilí v oblasti udržování míru na celém světě, v různých oblastech. Viděli jsme zde mnoho změn od, od mm, politických změn. Ovšem to ještě znamená konsolidaci demokracie, rozšíření um, reformního úsilí, především v oblasti soudnictví, ekonomické oblasti, sociální oblasti, tak aby se výhody tohoto rozvoje dostaly ke všem skupinám této země, k celému obyvatelstvu. Ovšem samozřejmě demokratický, podpora demokracie, demokratický rozvoj, to je zásadní proto, aby jsme využili všechny výhody asociační dohody s touto zemí. Děkuji za pozornost. Srdečně děkuji zástupci předsednictví. Tímto jsme, dámy a pánové, ukončili tento bod a přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Je to prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a jedná se o situaci v Sýrii. Pan Mavrojanis za předsednictví